zpravodajkou eh, pro naše nynější téma. Já vám dávám hned slovo. Jedná se o návrh směrnice. Děkuji a děkuji paní komisařce za přítomnost. Chtěl bych poděkovat eh, komisi eh, a také stínovým zpravodajům Musím říct, že jsme pracovali velmi usilovně a velmi efektivní. Výbor Libe přijal eh, text, který dnes máme na pořadu jednání a Součástí toho nebo základem toho je, eh, jsou určité záruky či pojistky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení a vytv, vytvoření určitého nadnárodního mechanismu. Ta otázka je velmi obtížná a, obtížná a předcházela jí celá řada technických odborných e, zasedání, která potom vyústila v určitou schodu, určitý koncensus, který představujeme. Pokud jde o děti v trestním e, řízení, existují různé postupy v různých členských státech a ty rozdíly mezi členskými státy jsou velké. Je nezbytné tudíž eh, zavést určitý základní minimální standard, který bude přijatelný ve všech členských eh, státech. Chceme především chránit mladé lidi, mladistvé ve smyslu eh, eh, článku 24 eh, základní charty lidských práv a vytvořit minimální systém norem, standardů, pokud jde o jejich procesní práva. Je potřeba přijmout určité e, záruky, pojistky, e, protože stejné záruku, záruky musí být nabídnuty mladistvím, jako jsou e, nabízeny dospělým, ale navíc tady musí být ještě další záruky, které které se budou věnovat právě jenom mladistvím. Směrnice umožňuje nebo zaručuje pomoc eh, právního zástupce, ale je třeba zde hledat ještě eh, hlubší nějaká řešení. Nejde jenom o eh, právního zástupce, ale celkově právní pomoc či technickou pomoc, která je potřeba v rámci trestního řízení s mladistvými. Jsou zde různé možnosti, pokud jde o udělování určitých výjimek či odchylek, derogací, ale tyto by se měly řídit skutečně vyhodnocením eh, jednorázové situace. A to by mělo vždy probíhat eh, za přítomnosti právníka a za právní pomoci, a to ve všech fázích trestního řízení. Další eh, důležitým bodem je mm, vyžadovaná povinnost členských států provést určité vyhodnocení, opět případ od případu, jednotlivé eh, vyhodnocení, pokud jde o tu konkrétní situaci daného mladistvého a toto vyhodnocení by proběhlo ještě před eh, skončením soudního řízení, tedy před vynesením rozsudku. Eh, další součástí této směrnice je vzdělávání, školení soudců, policistů, státních zástupců i právních zástupců, abychom zaručili veškerá práva mladistvých. Zadržení Eh, zadržení a zajištění by mělo být určitým, určitou, určitou poslední možností, pokud neexistuje žádná jiná možnost a eh, mladiství by v, eh, v, těch, v tom zadržení či ve vazbě měli vždy pobíhat odděleně od dospělých. Poprvé se právě hovoří o této povinnosti oddělovat mladistvé od dospělých během zadržení či vazby a to je požadavek, který by měl být zaveden v celé Evropské unii. To by byl další prvek, který by zajistil zajistil řádná, řádná práva mladistvých. Paní Jourová, máte slovo. Paní předsedkyně, vážení členové parlamentu. Máme tady text, který se zabývá procesními zárokami pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. Tato směrnice je velice důležitá, protože dává jasné eh, pokyny, jasné eh, směry v případě dětí a která zaručuje eh, určitou ochranu pro tyto děti ve všech fázích celého řízení. Děti jsou obzvláště zranitelné v trestním řízení vzhledem ke svému věku, vzhledem ke své nezralosti prostě. a také se odhaduje v EU, že e, se velké e, množství dětí dostává každoročně do kontaktu s policií nebo dokonce přímo se soudy a proto potřebují e, ochranu. Tato směrnice je velkým krokem vpřed pro vytváření oblasti justice v Evropské unie. A dnes jsou ještě dost velké rozdíly mezi členskými státy, pokud je o ochranu dětí během trestního řízení. V některých případech je úroveň ochrany nedostatečná eh, podle toho, jak se mezinárodně uznávají standardy této ochrany. Až bude směrnice přijata, tak výrazným způsobem posílí eh, ochranu dětí, které jsou konfrontovány s justicí eh, během celého procesu řízení a také eh, přispěje k vytváření efektivního modelu eh, justice a eh, je tedy nutné zajistit práva dětí během řízení, ale také zabránit tomu, aby byla znemožněna společenská integrace těchto dětí po trestu. Eh, děkuji eh, také zpravodajce za velkou zaangažovanost této věci a za velkou eh, intenzitu její práce. A to vše po celkem velmi dlouhých a náročných jednáních. Děkuji vám za to. Výsledek jednání je eh, vyvážený text, který eh, potvrzuje principy, které jsou velice důležité v listině základních práv, eh, které jsou tedy v, v nejlepším zájmu dítěte, což je první hledisko, které je vždy uplatněno. Děti budou mít podporu v velmi složitých eh, případech a po celou dobu, kdy jsou eh, zbaveny mm, svobody. A eh, zabavení svobody není možné v případě, že není dítě, že se dítě nedostává určité ochrany. A že jsou tady některé další pojistky, jako například pod pomoc rodičem nebo dalším osobám. Je tady také právo na ochranu soukromí, včetně možnosti, aby e, řízení probíhalo bez veřejnosti. A kromě toho také mají děti právo na individuální posouzení, aby byla jistota, že jejich konkrétní potřeby jsou zohledněny, včetně vzdělávání a společenského začlenění, že všechno toto je náležitě bráno v úvahu. E, my Eh, jsme spokojeni s tím, že text počítá s tím, že děti by měly být drženy odděleny od dospělých, a to jak ve vazbě před soudem, tak eh, s jedinou výjimkou, pokud to není v nejlepším zájmu dítěte. Je tady zcela silný signál, který vysílá Evropská unie, že považuje děti za ty nejzranitelnější eh, subjekty v mm, soudních řízeních a my tedy můžeme říci, že to je velmi velmi dobrý, dobrá charakteristika této směrnice. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, a začneme nyní dávat slovo jednotlivým zástupcům frakcí. Nejdříve pan Čáky za EPP. Děkuji, eh, paní předsedající. Já bych eh, rád eh, poblahopřál paní Kiniči k výsledkům její práce a děkuji za spolupráci. Za EPP jsem rád, že eh, jsme vytvořili eh, směrnici, která je přijatelná jak pro parlament, tak pro členské státy. Během vyjednávání bylo velice důležité dosáhnout směrnici, která bude eh, transponovatelná a reálná. A to se nám, myslím, podařilo a myslím, že zítra budeme moci hlasovat pro text, který opravdu je skutečnou bezpečnostní pojistkou pro obviněné testním řízení nebo děti podezřelé. Eh, důležitou eh, věcí bylo eh, právo na advokáta. Je samozřejmé, že každé dítě by mělo dostat pomoc advokáta, protože nechápe, o co jde, chápe ještě méně než to, než dospělí. A v některých situacích by to bylo neproveditelné a vlastně by to Mm, bylo proti těm dětem, kdybychom eh, dbali na eh, zachování tohoto práva v každém případě. A také eh, testy odnětí svobody, ty jenom v těch nejzaších případech by měly být udělovány a děti by měly být zadržovány separátně od dospělých v nezávislé trestní řízení by mohlo stigmatizovat děti a její budoucnost. Proto musíme být velice obezřetní při implementaci tohoto a já jsem si jistý, že tato směrnice eh, naplňuje příslušné cíle. Eh, pan López Aguilar má nyní slovo za SAD. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, eh, že jste přišla na toto plenární zasedání a že tady posuzujeme v prvním čtení tuto směrnici, která má tak velice velkou důležitost. Eh, je to v celém tom velkém balíčku procesních záruk, ale tady toto je obzvláště důležitá směrnice, protože se týká velmi zranitelných eh, osob, 12 ze všech, ze všech obviněných a eh, podezřelých jsou děti a proto je tak důležité jim věnovat pozornost. Zde je třeba zaručit individuální přístup, osobní posouzení, zajistit a zaručit že se celého řízení podí, eh, účastní také osoby, které mají odpovědnost za tyto děti. A tady eh, Myslím, že eh, postupujeme správně, když zdůrazňujeme také důležitost zdravotní prohlídky takového nezletilého či dítěte. Důležité je, že tímto způsobem doplňujeme celý ten balíček procesních záruk a to dílem, který je obzvláště důležitý protože chceme respektovat listinu základních práv Evropské unie. Tady je třeba zajistit základní práva všech osob a tady zejména dětí podle jejich potřeb. Každý čin, eh, kdy určitá osoba působí na jinou osobu eh, autoritativně, musí to být podle těchto postupů. Děkuji a nyní pan Čambaský za EKR. Děkuji. A děkuji paní zpravodajce, jakož i všem stínovým zpravodajům, kteří se věnovali tomuto tématu. Toto téma je e, zásadního významu, protože v Evropské unii existují rozdíly v tom, jaká ochrana je poskytována mladistvím podezřelým. Je to asi jeden milion dětí ročně, který se Eh, dostane do nějakého eh, kontaktu s policií nebo je součástí trestního řízení proti mladistvému a je potřeba tyto děti chránit, tyto mladistvé chránit, jsou zranitelní a potřebují naší ochranu. Musíme se eh, zamýšlet nad rozdíly či při nějakými bílými místy v právních předpisech jednotlivých zemí, tak a ty zaplňují plnit jakýmsi základním minimálním standardem eh, evropským. Eh, chceme díky této směrnici vytvořit lepší podmínky. A nyní na dvě minuty, nyní má slovo paní Griesbeck za ALDE. Paní předsedkyně, paní eh, komisařko, vážení kolegové, v době, kdy demokracie a právní stát prožívají určité otřesy, a to i v samotné EU, je velmi důležité, že teď hovoříme o tak důležité dohodě v této směrnici, protože jde o směrnici, která je věnována těm nejzranitelnějším ze všech Evropanů, což jsou děti. Nezapomínejme nikdy, eh, že mm, to je vlastně taková, taková otevřená branka, že děti to jsou ti budoucí dospělí, tedy zajišťují naši budoucnost a stanovit si je za prioritu je rozhodně velmi osvěžující eh, když nemůžeme zvládnout eh, současnost, snažíme se zvládnout či chránit naši budoucnost a to je velmi důležité. Chtěla bych velmi poděkovat eh, od, eh, za odhodlanost paní zpravodajky během těch dlouhých měsíců, kdy se na této věci pracovalo. Děkuji, že se podařilo dospět k tak ambiciozní dohodě a eh, že je možné takto posvětit procesní práva, která tady byla připomenuta jako zásadní jsou zásadní, protože základní principy na evropské i mezinárodní úrovni eh, eh, jsou eh, situace, kdy justice často není uspůsobena dětem a mladým, k tomu se ještě vrátím, může být situace, kdy je zapotřebí, aby se věci či záruky přizpůsobili dětem. Nejde o to, že by se jim zajišťovala nějaká jiná justice než dospělým. Jde o to, aby justice eh, brala v úvahu jejich zranitelnost, zacházela s nimi s důstojností a spolehlivostí. Směrnice posvěcuje všechna tato ustanovení dává možnost informovanosti s osobním eh, posouzením, s přístupem eh, k pomoci advokáta a také s možností hledat jiné alternativní tresty, jiné než eh, vězení. A pak je tady ta třetí věc, což je právní podpora, po které tolik voláme. Děkuji. Děkuji a není za zelené paní Lambert na minutu. Děkuji, eh, paní předsedající. Já bych také ráda eh, připojila své díky eh, zpravodajce k této směrnici za to, že zachovala jasnou a silnou linii během vyjednávání. Dosáhli jsme něčeho, kde jsou výjimky omezené, víceméně podle individuálních případů a myslím, že jsme omezili flexibilitu, o kterou chtěla rada příliš mnoho. Jak lidé říkají, eh, jedná se o další důležitou součást eh, balíčku procedurálních práv a myslím, že tady máme po konvergenci směrem nahoru. Samozřejmě, eh, jako vždy, byla klíčovou nejtvrdší otázkou otázka přístupu k právníkovi nebo k advokátovi. A my tady pořád máme problémy s článkem 66, s článkem 66. Klademe si otázkou, jak to bude transponováno do praxe v mezinárodním právu ale celkově si myslíme, že tohle je dobrý legislativní nástroj, který zlepší práva dětí po celé Evropské unii. Děkuji vám a nyní za EFDD eh, e pan Baten. Děkuji. Velká Británie nepřijme eh, tuto navrhovanou legislativu ze dvou důvodů. Za prvé máme opt-out a za druhé už máme eh, takové eh, pojistky eh, podle naší vlastní legislativy. Je šokující, že některé členské státy nemají základní pojistky pro děti ve svém právním systému, například právo být přítomen při vlastním přelíčení o právo na advokáta nebo právo být navštíven opatrovníkem nebo rodičem. Otázka Otázkou je, jak právní státy, eh, eh, systémy členských států, eh, které nemají takovéto mm, pojistky být považovány za rovné těm, které mají. A jedná se tedy opět o působení evropské ideologické doktríny, které, která tvrdí, že členské státy jsou si rovné, ale to jednoznačně tak není. Ale je dobré, že Evropská unie eh, přijímá eh, některé ty dobré eh, a vyzkoušené principy anglického právního systému. Děkuji, pan Lebreton, za ENF na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že trestní justice eh, spadá pod svrchovanost členských států a proto jsem proti takovému návrhu směrnice, která stanovuje evropské záruky pro děti, které jsou trestně stíhané. Evropská unie v každém případě není schopna poskytnout jasné záruky. Ve svém článku 6 návrh směrnice uznává například dětem právo na advokáta, ale okamžitě vlastně dále říká, když ovšem příspěvek advokáta není eh, přijatelný z hlediska k jiným okolnostem. A pak je tady také další právo být drženi odděleně od dospělých, ale okamžitě se říká dále, ale není tomu tak, když není možné takto postupovat. To znamená, že Unie již zničila průmysl a zemědělství eh, v Evropě, eh, ve Francii také nezajišťuje naše hranice, například v Kale. A teď ještě bude zasahovat do trestní, eh, trestně právní justice a navrhovat záruky, které není schopna zaručit. Eh, paní Morvaj tady není, takže rovnou má slovo paní Mecola na minutu 30. Eh, kif qalu l-kollegi dan ma kienx proċess faċli imma wara ħafna laqat u negozjati li wasalna direttiva għal tfal li V kabině momentálně nemáme překlad. Eh, máme tady Tedy eh, otázku, eh, která se týká dětí podezřelých a podezřelých eh, v trestním řízení. Je to velice citlivá otázka. Já si myslím, že je nezbytné zajistit informovanost, protože Mm, toto je velmi podstatné a důležité je, abychom prostě děti nenechali na holička, na holička v našem systému. V Evropské unii se musíme postarat o to, abychom chránili své děti a, a, a abychom je zabezpečili co nejlépe. Musíme také eh, připomínat, eh, že eh, je třeba se během výslechu o děti jinak postarat a, a s dětmi musíme zacházet jako s dětmi především. A myslím si, že je pozitivní, že teď budou dostávat všechny možné eh, možnou podporu. Tato směrnice odráží naše evropská práva, paní předsedající, a jsme Evropou práva a myslím si proto, že tato eh, směrnice zaslouží naše plnou podporu. Děkuji na minutu 30, pan Manikins. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, paní komisařko, vážení kolegové, jsou mnohé případy, kdy děti, a to dokonce i pod věkem trestní odpovědnosti, jsou například stíhány za vandalismus nebo jiné a jiné činy a nicméně musí být s nimi zacházeno tak, jak to odpovídá jejich věku, ale přitom zohlednit i příslušné řízení. Jsou tady tedy osoby, kterým eh, ještě není příslušný věk a musí vůči nim být uplatněny konkrétní eh, principy ochrany. Například lékařská prohlídka, zvláštní zacházení, individuální osobní posouzení. To všechno jsou velice důležité postupy. Když se jedná s takovými to eh, dětmi a nezletilými, pak s nimi musí zacházet osoby, které mají eh, specifickou přípravu, kvalifikaci a vyškolení. A konec konců eh, se dostáváme tedy k otázce vzdělávání, otázce Eh, pozitivní vnějšího, pozitivního vnějšího vlivu a další faktory. Bez tohoto eh, všeho není možné zajistit šťastné eh, dětství, které je nejlepší zárukou proti nezákonnému jednání v životě. V našich společnostech je tedy velice důležité toto zacházení. Děkuji. A nyní paní Záborská na minutu 30. Merci, madame la présidente Děkuji, paní komisařko, vážení kolegové. Je překvapující i znepokojující, že v Evropské unii neexistuje eh, vymezení spravedlivého procesu s dětmi. To je také důvod, proč soudy musí vynášet rozsudky na základě neúplného a roztříštěného právního pořádku. Jak uvádí eh, zpravodajka, neuvěřitelných 12 z čelkového počtu trestaných osob jsou děti. Pomoc právního zástupce nejen u soudu, ale také na policejních stanicích musí být pro každé dítě zaručena. Jinak eh, přicházejí o svá základní práva. Žádné dítě nesmí být obětí komplikovaného právního procesu. Eh, návrh komise velmi vítám a chápu to jako nástroj pro posílení spravedlnosti, nikoli jako způsob, jak se spravedlnosti vyhnout. Také chci poděkovat paní zpravodajce za snahu zajistit, aby zvláštní um, zásady pro děti obviněné nebo podezřelé nebránily také uh, objektivnímu posouzení trestní odpovědnosti. Děkuji. Děkuji vám. A na závěr má slovo paní Bart na jednu minutu. Um, Já vítám tuto zprávu, kterou paní kolegyně eh, připravila a s ní jsem též založila skupinu eh, na ochranu práv dětí. Každý člověk, který je podezřívaný trestného činu musí chápat, co se děje v, v rámci trestního řízení a má právo na spravedlivý proces a všichni mají nárok na ochranu těchto práv v rámci trestního řízení a děti jsou zvláště zranitelné a mají specifickou situaci. Zpráva potvrzuje, že princip uh, je zde hlavně nejlepší zájem eh, dítěte. Jako členka eh, výboru pro kulturu a vzdělávání chci eh, zdůraznit zejména důležitou reintegraci těchto dětí. Je třeba se zaměřit na neformální vzdělávání, dobrovolnou činnost, sportovní činnost a reintegraci dalšími různými cestami u těch mladých lidí, kteří prošli trestním řízením. To se týká zejména těch zne, ze znevýhodněných podmínek, kteří vypadli z povinného vzdělávacího systému. Děkuji a nyní máme Catch the Eye. Máme tři žádosti a dávám hned slovo panu. Bohužel jsem nechytila v kabině jméno. Pak pan pospíšil. Omlouvám se já jsem znám tím že vždycky jsem podporoval i v roli ministra spravedlnosti sjednocování základních procesních práv v případě že zde existuje evropský zatýkací rozkaz podporuji také myšlenku tohoto návrhu sjednocovat procesní práva která se dotýkají mladistvých ale kladu si současně jednu otázku jestli ten rozsah těch unifikovaných práv není příliš široký. paní komisařka možná zaznamenala debatu v české republice kterou nyní vedeme jak na odborné úrovni tak na úrovni parlamentu a ta debata se týká toho jakým způsobem upravit právo na ochranu soukromí dítěte a to v případě že dítě spáchá zvlášť závažný trestný čin zkrátka a dobře česká veřejnost nechce aby děti které například někoho zavraždí nebo někomu úmyslně ublíží fyzicky aby byla jejich osoba anonymní aby se nemohly dozvědět o tom že někdo takovýto brutální trestný čin spáchal. takže myšlenka správná pouze mám pocit že ten rozsah unifikovaných práv je příliš široký. děkuji. Děkuji, a pan Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji za tuto rozpravu. Přes milion dětí má co dočinění s justicí, ale pouze šest členských zemí mají zvláštní eh, oddělení pro eh, nezletilé. Opravdu je zapotřebí, aby tady byl spravedlivý soud eh, s nezletilými, ale přitom je i třeba respektovat práva dětí. Jak s tím počítá úmluva OSN? To znamená, že soudci musí být dobře připraveni, také eh, obhájci musí být náležitě připraveni a vyškoleni. Všechny země musí pomoci tím, že dají k dispozici přítomnost eh, obhájce pro tyto nezletilé, aby je hájil a e, nikoli aby se vytvářely noví Oliverové twistové, tak jak o nich již v roce 1838 psal, e, e, psala literatura. Děkuji, je třeba použít příslušná opatření. A nyní prosím, pal počák. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já chci rovněž podpořit tento návrh směrnice a i stanovisko zprávy podle mého názoru je důležité aby byla zajištěna skutečně kontradiktornost toho trestního řízení a rovnost zbraní rovnost zbraní tam kde je to nezbytné to jest v okamžiku kdy je dítě zjevně znevýhodněno svým věkem v tom trestním řízení tak toto znevýhodnění musíme nepochybně do jisté míry vyvažovat. také si kladu otázku jestli ten rozsah poskytovaných práv nebo těch která mají být tedy uniformována do jakéhosi evropského hávu je dostatečný. Ehm, v tomto směru souhlasím s mým kolegou panem pospíšilem který zde hovořil předtím. na druhou stranu musím podotknout eh, a ačkoliv chápu že mnozí eh, kteří jsou postiženi eh, tím trestným činem zejména úmyslným toho dítěte volají po tom aby o něm bylo co nejvíce informací ve veřejnosti ale je také faktem že trestná činnost třeba dětí v důsledku té české právní úpravy poměrně v česku klesá takže není to úplně jednoduché posoudit tento střet mezi právem veřejnosti a právem soukromí dítěte a jeho budoucí vývoj. děkuji. A děkuji, tím jsme ukončili Catch the Eye a dáváme slovo opět paní komisařce Jurové. Uh, Vážení kolegové, děkuji za příspěvky já dě, děkuji za příspěvky do diskuse a myslím si, že eh, tato směrnice, která nastavuje společné eh, minimální standardy, je dobrým příspěvkem k těmto základním právům. Tyto společné minimální standardy jsou eh, zatím chybí v celé řadě členských států EU a proto s touto iniciativou nebo s těmito harmonizovanými pravidly přicházíme. Tento eh, návrh eh, přináší zvláštní ochranu pro nejzranitelnější skupinu, to jsou děti. Víme, že jsme nedávno přijali směrnici k prezumci eh, neviny a další tři nedávno navrhované směrnice, které se týkají procesních záruk, je tady zatím, nebo bude přijata jenom směrnice o právní pomoci. Hlavním Hlavní přidanou hodnotou tohoto návrhu je, že zavádí opatření, která jsou v nejlepším zájmu dítěte. Týká se to případu, kdy mladý e, člověk spáchá e, e, nějaký mm, trestný čin, který je jako trestní postihován, ale společnost nesmí tohoto člověka zbavit příležitosti začít znovu. A to je v nejlepším zájmu společnosti. Děkuji. Děkuji a nyní prosím paní Kiniči, která uzavře tuto rozpravu. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji, vážení kolegové, za všechno vystoupení a děkuji eh, také za eh, souhlas, kterého jsme dosáhli. Doufám, že mohu počítat s vaší podporou všech vašich frakcí. Chci také poděkovat paní komisařce Jourové za to, že věnuje velkou pozornost této směrnice i za slova, která zde e, přednesla i za veškerou práci celého útvaru komise. Máme tady text, e, který počítá se specifickými právy pro nezletilé, kteří jsou e, podezíráni či, pro následo, či, či stíháni. To je velice důležité pro evropskou trestní justici. Toto nová, tato nová pravidla se předají k dalším pravidlům, která již byla schválena, aby se posílily eh, procesní záruky. Je to směrnice, která také umožní eh, odstranit největší rozdíly, které existují mezi členskými státy v této oblasti. Eh, bere se v úvahu zvláštní charakter, eh, zvláštní zranitelnost nezletilých, zejména pokud pocházejí z velmi znevýhodněných eh, rodin, musí být chráněni za všech takovýchto okolností. Já chci, paní předsedkyně, na závěr říci trošku něco osobního. Je to letos 20 let, co pracuji v oblasti justice pro děti a nezletilé. Já jsem opravdu velice ráda, že jsem mohla být spravodajkou právě právě eh, této zprávy k této směrnici, která má za úkol posílit záruky procesní pro děti a nezletilé. Děkuji vám. Děkuji. Eh,